Guten Morgen, meine Damen und Herren. Dobrý den, dámy a pánové. Zahajujeme dnešní zasedání. Prosím, posaďte se všichni. A na programu dnešního jednání je bod číslo 12. Ale předtím, než začneme se samotným pořadem jednání, tak bych chtěla si, že pokud je o bod 14, tak ten bude posunut. Přesuneme ho po bodě 6. Eh, ten bod 6 jsme už přesunuli. Dnes eh, přesunuli jsme ho na dnes eh, dopoledne, ale Eh, ještě ho posuneme dále, protože pan Deutsch je eh, v jiném výboru. Takže nyní bod číslo 12. Název je Genderová vyváženost mezi členy dozorčí rady, nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách. A chtěla bych poprosit paní eh, Marie Cornelisen o slovo. Prosím. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. My jsme usilovně pracovali a hovořili jsme s mnoha osobami o tomto tématu. Je jen málo témat, které by eh, vyvolávaly tak velké emoce. Právě jsme eh, měli ve výboru Jury a FAM, tedy včera, první rozpravu. Existuje mnoho různých eh, podnětů tomu, jak ten návrh zlepšit. Některá zlepšení, o které jsme se pokusili právě tady a zajímá mě, zajímá mě vaše vlastní stanovisko k ním. Třeba taková drobnost, změnili jsme ten nadpis jako takový a některé odstavce, tak aby bylo jasné, že to zahrnuje jak výkonné, tak nevýkonné členy bych rád. Týká se to samozřejmě i výkonných eh, eh, ředitelů, ale jsou pro ně jiné cíle. Takže to jsme sem napsali na upřesnění. A nejvýznamnější změna, kterou jsme provedli, je to, že bychom chtěli zohlednit rozmanitost různých výběrových eh, procesů a postupů. V návrhu komise tím základem je určitý postup pro výběr eh, běžných zaměstnanců. Ale u ředitelů to tak nebývá. Je tu daleko větší rozmanitost toho, k čemu dochází, přihlíží se k, i k dalším faktorům, jako je rovnováha dovedností, expertízy, národnosti, zastoupení a tak dále. Takže Naší snahou bylo říci ano, firmy musí přizpůsobit své postupy tak, aby do roku 2000 dosáhly 40% zastoupení. Ale mělo by to zůstat mnohem otevřenější pro členské státy a společnosti, které by si měly sami být schopny zvolit, jaké ty kroky budou, aniž bychom jim předepisovali příliš uzavřeným způsobem, co dělat. Snažili jsme se taky vnímat celý eh, ten proces náboru, protože často důraz bývá na to poslední stádium, kdy už máme kandidáty a mezi nimi je potřeba zvolit. A my říkáme, ano, jistě. Nejprve musíme vytvořit jakousi množinu kandidátů, ale když v této množině nebudou ženy, tak stejně je nepravděpodobné, že nakonec nějaká žena bude eh, zvolena. Čili pokud eh, si zkrátka firma nevybírá z toho méně zastoupeného pohlaví, tak pak to nebude jenom o té závěrečné metodě, ale také o tom, jakým způsobem byl volen ehm, ten, ta, ta základní, ta první skupina množina kandidátů. Snažili jsme se eh, rozlišovat mezi firmami, které si vedou dobře a které přizpůsobily své postupy a které začaly jmenovat již eh, tedy zástupce z toho méně hůře zastoupeného pohlaví, ty pak budou mít eh, jen mírnější administrativní zátěž, budou pouze muset něco uvádět ve výroční zprávě. Ale ty firmy, které s tím mají zatím problém, budou mít, eh, by měly větší eh, zátěž, to znamená, budou muset vysvětlit, jak k tomu došlo a jak to hodlají do budoucna změnit. A pokud eh, jde o tu suspenzivní doložku, tak obecně podporujeme doložku o pozastavení v případě, že členský stát disponuje nějakými opatřeními a členský stát by pak měl mít možnost vidět, jestli to funguje nebo ne, pokud eh, tedy někdo důvěřuje dobrovolným opatřením, tak eh, pak jim budeme držet palce. Ale měl by existovat nějaký moment, kdy se vyhodnotí, jestli to funguje nebo ne. A pokud ne, tak pak do roku 2017 jsme navrhli, že směrnice vstoupí automaticky v platnost a budou muset eh, tedy členské státy hm, provést případ, příslušná uspůsobení legislativy. A vzhledem k tomu, že výbory Jury a FAM jakožto hlavní způsobilé výbory prodloužily eh, své lhuty, můžeme učinit to tež, protože ta lhuta je teď až eh, vlastně po tom zeleném týdnu, tím pádem by poslanci neměli příliš mnoho času zamyslet se nad pozměňovacími návrhy. My proto navrhujeme rozšíření lhuty pro podávání pozměňovacích návrhů. A tím pádem se opozdí e, i také hlasování. Děkuji. Děkuji. Ano. E, Ist als erstes Frau E, vidím, že se hlásí stínová zpravodajka. Prosím, máte slovo. Ačiū. E, na pirmiausia, aš e, iš tikrųjų dar kartą. Především vítám návrh komise. Velice mě těší tento návrh eh, směrnice je velice důležité zajistit eh, genderovou vyváženost v různých oblastech, včetně eh, rad, správních rad společností. Spravodajka, no, navrhovatelka paní Corneli Sen prezentovala velice jasné stanovisko, které posiluje naš, náš cíl Věřím, že ten návrh rozšířit působnost a vytvořit kvóty nejenom pro nevýkonné členy, ale také pro výkonné členy kotovaných společností by byl velice akceptovatelný. Také souhlasím eh, s eh, návrhem týkající se diverzity výběrových eh, pořízení. Tady mám na mysli pozměňovací návrh 23, je třeba ho rozšířit a musíme zohlednit skutečnost, že členské státy mohou mít různé postupy při výběru zástupců do rad, správných rad společností. Co se týče sankcí, 44, 45 a 46 pozměňovací návrhy. Souhlasím, že sankce musí být efektivní a musí mít výsledky. Nicméně asi bychom se měli více zaměřit na návrh eh, zpravodaje, který se týká omezení financování z EU na ty společnosti, které nedodržují požadavky z této směrnice. Také musíme vysvětlit a podrobně projednat, jak implementovat pobídky stanovené pro společnosti v rámci mm, běrových řízení veřejných zakázek. Mám něk- určité návrhy a určité pochybnosti týkající se sankcí a určité otázky týkající se toho, zda evropské financování a veřejné zakázky, um, tedy týkající se daných postupů. Návrhy 17, 28, souhlasím se s pravodajem, eh, s tím, že formulace komise by byla možná zlepšit, ale ta myšlenka je chválihodná. Hovořím tady o možnosti členských zemí nabízet podbídky firmám, aby implementovali směrnici, pokud firmy prokáží, že eh, zástupci toho méně vyváženého, méně zastoupeného pohlaví se neúčastnili řízení, mám na mysli ženy. Když spojíme tuto pobídku s cílem genderové vyváženosti, tak může vzniknout právní mezera. Například, když vezmeme velkou stavební firmu, mostly muži pracují v těchto firmách. To ale neznamená, že ženy nemohou být zasedat ve správních radách této společnosti. Ale musíme se zamyslet nad tím, jak formulovat toto směrnici, aby ten návrh byl ještě efektivnější. Na závěr souhlasím se zpravodajem výkou paní navrhovatelkou paní Cornelisen, že celá řada otázek týkající se této směrnice vyvolává různé reakce. I v radě ne všechny členské státy tento návrh svalují, ale chci dosáhnout výsledku, který bude akceptovatelný pro nás všechny. Měli bychom hledat kompromisy a dohody, tak aby tato směrnice, tento návrh nebyl zablokován leta v radě. To, jak víme, se děje v případě jiných směrnic často. A bylo by dobré, kdyby se nám podařilo schválit tuto směrnici v této, v tomto legislativním období. Děkuji. K tomu se mohu samozřejmě připojit. A nyní paní Bauer, prosím. Děkuji. Chci podpořit eh, návrh paní Cornelisen alespoň pokud jde o rozšíření lhuty pro pozměňovací návrhy, protože výbor FAM pozměnil svůj harmonogram, pokud jde o přijetí těchto směrnic. Nesmírně si cením práce, kterou paní navrhovatelka odvedla na tomto návrhu. mám určité otazníky, určité pochybnosti a možná i některé návrhy na změnu. V první řadě myslím, že je nezbytné vyjasnit si právní základ. Hovoří se ve výboru Jury o právním základě tohoto návrhu. To byl pravděpodobně první důvod, odložení celého postupu. Myslím si, že bychom měli dávat dobrý pozor, pokud je tedy o právní základ. Mám pocit, že návrh komise je dobře vyvážený. Mám určité pochybnosti také v tom směru, i když samozřejmě jsem plná naději, ale jestli budeme schopni udržet tento návrh na, v, v jakémsi racionálním tvaru, neboť víme, že můžeme mít různé podněty, různé nápady, jak celou věc řešit, ale hlavní podmínkou je, zda to bude přijatelné i pro radu. V tomto směru mám určité pochybnosti. Samozřejmě, že se snažíme rozšířit ať už sankce nebo působnost tohoto návrhu. Například pozměňovací návrh 28. Nejsem s ním příliš spokojena. protože se mi zdá, že jeho hlavním smyslem je prosadit tento návrh i do v pobočkách nebo v odvětví, kde nejsou ženy. To nebude přijatelné. A pokud jde o postihy, tak já jsem se otázkou sankcí hodně zabývala v souvislosti s rozdílem v odměňování mužů a žen. A tyto sankce, které v tomto případě zvažujeme, tedy ty jsou spíš vhodné v případě rozdílu v odměňování než v tomto případě. A myslím si, že bychom měli dávat hodně velký pozor. Zda opravdu navrhneme rozšíření působnosti, pokud jde o výkonné ředitele. je otázkou, co je přijatelné a co nechtěla bych zabránit eh, tomu, aby chom se ocitli v situace obdobné té situaci se směrnicí o mateřské dovolené. To by bylo opravdu dobré, protože bychom tím vyslali špatné poselství a v podstatě bychom tím poslali kladu celou záležitost na dalších deset let. Jde nám o spolupráci, nebo bychom měli samozřejmě usilovat o nalezení správného řešení. Děkuji vám, paní Bauer, a nyní má slovo Marian Harkin. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat eh, vrhovatelce. Vím, že většina jejich návrhů ehm, je správná. Nejprve chci říct, že podporuji komise samotnou. V různých členských zemích jsou různé iniciativy, ehm, pokusy o self-regulaci, nezávazná opatření, ale to nefunguje dobře. Návrh komise se týká pouze nevýkonných členů rad a zpravodaj navrhuje, abychom to rozšířili na výkonné členy. Já bych to obecně podpořila, toto stanovisko, a Buď Zda to tam můžeme zařadit, eh, tady to nevím, ale evropské instituce by měly být předmětem stejné, stejných kvót. O tom ale můžeme ještě jednat. Také podporuji zpravodajku v tom názoru, že bychom měli umožnit členským státům a firmám určitou flexibilitu přizpůsobení výběrového procesu. Měli bychom se výběrových řízení. Měli bychom se respektovat diverzitu ehm, jednotlivých členských zemí a padla tady řada připomínek no, eh, hledně toho, že tento návrh by byl více akceptovatelný pro radu a tohle, myslím, by šlo za tímto směrem. Uh, k návrhu 16 mám problém s oběma částmi. Tam se hovoří o omezeném přístupu nebo vyloučení z evropského financování. S tím mám velký problém. Jako někdo, kdo neop, nepodporuje makroekonomickou podmíněnost a tak dále, mám problém a vidím to i v jiných pozměňovacích návrzích. O tom je třeba jednat. Druhá část návrhu 16, kde se říká o možnost eh, účasti firm v tendrech. Eh, to, že by závisela na dosažení tohoto cíle evropských institucí, to nevím, zda je možné, i kdybychom si to přáli a já si nemyslím, že si to přeju, takže o tom chci jednat se spravodajkou. Souhlasím s jejím názorem k návrhům 26 a 31, poskytování dostatečných informací a tak dále. Slyšela jsem, co říkala paní Bauer o právním základě. Tady potřebujeme větší, eh, lepší vyjasnění. To se nám doufejme podaří v příštích týdnech, takže je dobře, že jsme odložili pozměňovací návrhy, také musíme mít na mysli stanovisko rady. My jsme samozřejmě parlament, máme vlastní názor a to je důležité. Jinak bychom byli zbyteční. Současně ale musíme zajistit, ehm, že se snažíme o dohodu. Je to tedy taková eh, křehká rovnováha. Děkuji, paní Harkin. Nyní Beňan, prosím. Um, uh, Velmi stručně. Já jsem vždy sestavil proti kvótám, neříkám v této, jenom v této oblasti, ale všude, kdekoliv se objeví kvóty, myslím, že je to mechanistický přístup, který je v pod, nevhodný v podstatě pro jakoukoliv oblast života. Ale to, co řekla paní Cornelisen, mi přišlo povzbudivé, protože zdá se, že proběhla určitá práce i na eh, těch podrobnostech toho výběrového procesu a ty různé protichudné priority se začaly tříbit a pokud jde o argumentaci ve prospěch kvót, skutečně tu hardline argumentaci, tak to se hájí velmi těžko. Pokud tomu dobře rozumím, tak paní Cornelisen spíše směřuje k jakýmsi vyváženým shortlistům, ale jak to vysvětlit, když i tak tedy nevybereme kandidáty eh, férově, spravedlivě, což myslím, že je lepší přístup, než jenom tak předepsat, že musíme mít konkrétní procento. Protože samozřejmě, že ta místa ředitelská těch není eh, několik najednou, ale většinou přicházejí po jednom a když budete mít eh, nějakou striktní kvotu, tak to pak bude těžké. Takže pak by se musela ta pozice obsazovat dopředu a to, to myslím, že není, není eh, přípustné. Tudíž přijde mi to povzbudivé, samozřejmě bych musel vidět i podrobnosti, ale vypadá to jako, že se to začíná ubírat směrem eh, správným nebo směrem, kterým bych mohl podpořit. Děkuji. Nyní bych chtěla předat slovo komisi. Máme tady paní Šot a ještě jednoho zástupce z komise, tak prosím, kdo chcete začít? Prosím, máte slovo. Uh, Mrs. Schott is absent. Uh, my name is Michal Gondek. Paní Schott je uh, ne, není přítomná, takže já jsem eh, právníkem z DG eh, pro spravedlnost a připojil bych pár komentářů k právnímu základu, který tu byl změněn. Chci říci, že komise je skálopevně přesvědčena, že článek 157.3 je správným eh, právním základem. Je to tedy právní základ pro hodný pro rovnost mezi pohlavími, je to uznáváno Evropským soudním dvorem pro zaměstnance i e, osoby samostatně výdělečně činné. Na základě tohoto základu byla přijata legislativa týkající se um, OSVČ a existuje i judikatura některé případy, kdy e, soudní dvůr se vyjádřil v tom smyslu, že e, tedy členové různých řídících rad by měli splňovat i tyto eh, podmínky pracovníků nebo SVČ v tom článku. Takže já chci tímto pouze podpořit celkovou myšlenku a říci, že komise je přesvědčena o tom, že pozitivní opatření mohou být eh, za, zavedena na základě tohoto článku. Článek jedna směrnice uvádí, že tu jde zejména o e, urychlení pokroku směrem k rovnováze mezi e, pohlavími a také, že má umožnit určitou flexibilitu pro firmy. Já se budu těšit na diskuzi, na pozměňovací návrhy, které snad e, naplní obě podmínky, to znamená urychlený pokrok, ale také flexibilitu, aby to bylo vstřícné vůči podnikům a podnikatelskému prostředí. A nyní prosím paní navrhovatelka, já bych vás chtěla poprosit o eh, schrnutí a také zodpovězení dotazů. Prosím. Uh, Děkuji. Děkuji vám všem za eh, připomínky. Je dobré, že tady je široká podpora a mnoho otázek, které je třeba zodpovědět, jak k obsahu, tak eh, ke stanovisku rady. Já souhlasím se všemi, kdo říkají, že musíme být připraveni dělat kompromisy, protože chceme, aby se to stalo realitou pro ženy i pro muže v Evropě. Aby to nezůstalo na papíře, na poličce někde v radě, které by se nerozhodovalo. Eh, stručně k některým připomínkám pan Banjen Ano, my jdeme tímto směrem, protože to, tady, eh, to není o kvótách, o předepisování počtu žen, které musí být eh, jmenovány. Je to o stanov, stanovování cílů a úpravě postupů tak, aby tento cíl byl dosažen. Ale také to zohledňuje možné objektivní důvody, proč mm, toto nemusí být dosaženo. Sankce se aplikují na firmy, které ehm, se ne, se nebudou vyvíjet příslušné úsilí, ne těm, kterým nedosáhnou daného výsledku. Takže si to týká postupů a přizpůsobení. E, sankce na ty, kteří nic nedělají anebo to nemohou vysvětlit. K právnímu základu Irisa na tomto pracuje. E, právní služby EP pracují na hodnocení Evropská komise provedla právní posudek, podle kterého je ta právní základ v pořádku. Rada minulý týden přišla s posudkem, že to není v pořádku a teď samozřejmě my jsme třetí a nejdůležitější instituce a my přijdeme zase s vlastním názorem. Podíváme se na to a budeme doufat, že to bude před lhůtou pozměňovacího návrhu, kdy nebyla prodloužena. Hmm. Výkonní versus nevýkonní členy, členové. My nenavrhujeme skutečně rozšířit tu působnost. Evropská komise eh, již ehm, řeší úroveň výkonných členů, i když jenom v jednom krátkém odstavci. A stále zdůrazňují, že všechny ty ostatní odstavce se týká pouze, neví, pouze nevýkonných členů. Takže nemyslím, že my eh, rozšiřujeme praktické eh, fungování toho návrhu. My pouze zdůrazňujeme, že se týká také výkonných členů, což je důležité, protože eh, mezi výkonnými členy počet žen ještě nižší než nevýkonnými. paní Blinkovičute. Pozměňovací návrh 28. To je, eh, jsou firmy, kde je méně než 10% žen, které by měly být vyňaty z toho návrhu směrnice. Mm, skutečně se domníváme, že eh, vrcholné lové funkce ve společnosti příliš nepřipomínají to, co se děje tedy na té nižší úrovni. Žena může být ředitelkou, aniž by byla eh, svářečkou v ocářské firmě. Eh, takže to je poněkud zvláštní, ale pokud toto je jediný způsob, jak to prosadit v radě, tak v pořádku. Poslední No, myslím, že jsem v podstatě všechno zodpověděla. Ty sankce, eh, na to se musíme podívat. Ty, to jsou také příklady sankcí, které se aplikují v některých členských zemích, kde je menší přístup k mm, financování. Ehm, chci zdůraznit, že sankce, sankce se nebudou aplikovat pokud žena nebude mít 40% žen v, na, eh, v představenstvu, aplikují se pouze, když společnost ne, nevyvine snahu, aby eh, se dostalo více žen do představenstva. Že se těším na vaše pozměňovací návrhy, jsem připravena eh, o tom dále jednat. A děkuji. Nyní se podíváme na nový harmonogram. Nové datum pro pozměňovací návrhy je 15. května ve 12 poledne, takže nová lhůta je do 15. května do poledne do 12 hodin 00. Devatenáctého 20. června o těchto pozměňovacích návrzích budeme diskutovat a 9. Eh, července budeme hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích. Já vycházím z toho, že na plenárce to bude na programu v září. Děkuji vám za tuto diskuzi a nyní předávám slovo eh, kolegyni Nadě Hirsch. von meiner Seite. Dobrý den. Eh, děkuji, Elizabeth, za to, že jsi řídila toto zasedání. Eh, nyní bod číslo 15. Tento bod se jmenuje Přehodnocení vzdělávání. Eh, budeme hovořit o stanovisku paní Kingy Genč a proto bych chtěla poprosit o slovo paní Genč. Prosím. Eh, Nadia. Děkuji, Naděl. Hlavním výborem pro, je kult Katerina Nevedalová a snažili jsme se navrhnout tedy stanovisko ze všech možných hledisek které jsou důležité i pro náš výbor z hlediska zaměstnatelnosti, z hlediska přípravy mladých lidí pro trh práce, ale snažíme se také eh, zdůrazňovat aspekt sociální integrace těch, kteří jsou ve zranitelné situaci, kteří jsou vyloučeni, tak, aby byli připraveni, aby byli úspěšnější na trhu práce. Takže to byly ty různé transversální dovednosti, které byly hlavně zdůrazňovány, včetně aktivního občanství, podnikatelských dovedností, digitální e, gramotnosti, znalosti cizích jazyků. Snažili jsme se kromě toho také zdůrazňovat další záležitosti, jako například zachovat eh, ucelenost vzdělávacího systému, aby bylo možné zapojit ty zranitelné skupiny, včetně Romů, lidí s postižením. Velkým eh, problémem je předčasné ukončování školní docházky. Tomu musíme bránit i prostřednictvím tomu, že budeme eh, vymýšlet různé mimoškolní aktivity, které začnou už v raném dětství, připravovat děti na úspěšný život jak ve školním prostředí, tak i na trhu práce. Podporujeme také přechody mezi různými fázemi vzdělávání a mezi vzděláváním a prací. A domníváme se také, že bychom se měli i dotknout školení vyučujících, aby se učitelé seznámili s různými kulturami, aby mohli uspůsobit eh, své eh, hodiny eh, různým stylům, které jsou zapotřebí. Čili je to stručný návrh, alespoň ve svém prvním verzi. Těšíme se na pozměňovací návrhy a chci pouze zmínit, že jsme obdrželi stanoviska od mnoha institucí a organizací Business Europe, mládežnické organizace, odbory a tak dále. Uskutečnilo se nesmírně zajímavé zasedání s mnoha různými organizacemi, které se tak mohly vyjádřit a dát eh, nám, podělit se s námi o svá stanoviska. Bylo velmi zajímavé si je vyslechnout. Jednou z hlavních otázek bylo, zda cílem vzdělávacího systému je mít později plnohodnotný život, anebo klást důraz na zaměstnatelnost. Já si myslím, že obojí je důležité, ale bylo zajímavé poslouchat tyto názory. Jeden extrém byl, že musíme poslat celý návrh zpátky komisi, protože není dost inovativní a měli bychom to začít od začátku. Na druhém konci Zaznívaly tady názory, že je to dobrý základ, který může přispět k dalšímu eh, rozvoji, k dalšímu vývoji situace. Takže naše lhůta pro pozměňovací návrhy je za týden 30. dubna. Chci také sama předložit některé pozměňovací návrhy, protože jsme samozřejmě v tomto krátkém návrhu ne, nepost, nebyli schopni postihnout vše. Zvážení tedy těchto návrhů je na konci května schválíme stanovisko 20. června a pak si myslím, že můžeme tedy dodržet náš časový harmonogram. V kultu by to bylo schváleno v září. Oni, eh, výbor pro kulturu se tím bude tedy zabývat později, ale je důležité, mít eh, ten materiál k dispozici co nej, nejdříve. Těším se na vaše příspěvky a názory. Thank you, Kinga, for your contribution. The next is uh, Mr. Becker. The floor is yours. Pan Becker. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedající. Eh, Děkuji také paní navrhovatelce. Já jakožto člen výboru pro eh, zaměstnanost a také stínový zpravodaj ve výboru pro eh, kulturu a pro vzdělání, tak eh, na základě toho, toho mého členství bych se chtěl vyjádřit v tomto smyslu. My vítáme iniciativu komise my si myslíme, že to přichází opravdu ve správný moment a otázka inovací by neměla být ponechána stranou, musíme jednat rychle. Já si myslím, že musíme opravdu eh, postavit výhybky pro to, abychom se mohli rozjet. Je důležité, aby pokud je o dovednosti, tak abychom se na ně zaměřili. Musíme se zaměřit zaměřit na zaměstnavatelnost a souhlasím s paní navrhovatelkou v tom smyslu, že je e, důležité, abychom mohli e, zároveň e, splnit otázky životního naplnění. Nesmí to být ponecháno stranou. Já bych chtěl také mm, připomenout význam duálního vzdělávání, odborné přípravy je to otázka um, zaměstnavatelnosti, dovedností a je důležité, abychom toto posílili. Také bych chtěl eh, přivítat to, že komise se tímto zabývá a to, co už funguje dobře v jednotlivých členských státech. V pozměvacích návrzích eh, jsem se vyjádřil v tom smyslu, že pokud jde o e, aktivní účast občanů, tak to jsem si ještě nemohl úplně prohlédnout. Úplně jsem to nepochopil, ale pokusím se o to. A chtěl bych e, se zmínit otázky e, jednostrannosti, co se týče Romů, tak tady se o tom hovoří konkrétně, ale nemělo by se hovořit pouze o Romech, ale o všech menšinách. A to si myslím, že může mít potom všeobecnou platnost. Otázka jazykových eh, dovedností. To si myslím, že je otázkou rozhodující a padá, spadá to už do raného eh, vzdělávání eh, dětí. A chtěl bych říci, že je důležité toto zdůraznit, protože jazyková dovednost je klíčovou součástí vzdělávání a to zcela v obecné rovině. Potom eh, druhý aspekt, eh, který bych chtěl zohlednit, mm, který, kterému, se, kterému se nepřikládá dostatečný význam, a to je, jak se učit, jak se máme učit učení, protože tady existují určité eh, koncepce, kterým chybí didaktika. Je prostě důležité, aby eh, žáci zvládli veškeré učivo. Souvisí to s různými technikami, se mm, otázkou eh, četby, ale všechny tyto znalosti se eh, nepředávají dobře. A to je škoda, protože to je zásadní nástroj výuky a procesu učení. Eh, potom veškerá otázka vzdělávání je zde důležitá, především co se týká mladých lidí. Eh, musí se zde jednat o opravdu o vládnutí informačních a komunikačních technologií. To k tomu určitě patří. A to bych chtěl chtít i po učitelích. A to tímto se vlastně ten kruh uzavře. Já bych chtěla ještě eh, poděkovat za tuto práci a určitě k ní ještě přispěji. Děkuji. Thank you. Děkuji. Paní Harkin, děkuji. Kolegyně tu dnes není, takže já dnes chci předat její názory na tuto zprávu. Blahopřeje paní Gens k navrhovanému stanovisku, který představuje dobrý základ pro další práci. Cílem této části strategie 2020 je zvýšit eh, zaměstnanost a omezit eh, například míru předčasného odcházení, ukončení eh, školní docházky, zvýšit také poměr vyššího vzdělávání. Vzhledem k finanční krizi a k tomu k potřebě podnítit evropskou ekonomiku, sehrává vzdělání důležitou roli a mělo by být co nejpřístupnější a co nejrovnoprávnější neměli bychom se zabývat jenom tím, jak studenty udržet ve škole, ale také zvýšit přitažlivost škol a přizpůsobit učební programy potřebám studentů. To je také důležité pro zástupce menšin a přistěhovalců, abychom jim no- mohli skutečně nabídnout eh, integraci do naší společnosti. Týká se to také příležitostí studentů ve vyšším vzdělávání. Měli bychom eh, být eh, citlivější těmto příležitostem v, eh, v, eh, v období úsporných opatření. Eh, měli bychom dávat studentům půjčky bez úročné nebo s nízkými úroky. Další vazba mezi vzděláváním a růstem je tedy most mezi univerzitami a profesním vzděláváním a trhem práce. Měli bychom posílit dialog mezi všemi subjekty, vzdělávacími institucemi, studenty, pracovními agenturami, zamě- spolky zaměstnavatelů a tak dále. Měli bychom eh, také povzbuzovat eh, eh, pomoc spolupráci mezi učiteli a na začátku poslední výzku, posledního výzkumu OECD je toto zaměstnání ve vzdělání ohroženo stárnutím a nedostatkem eh, pobídek, včetně finančních pobídek. Měli bychom tudíž eh, podporovat všechny zdroje financování v rámci Evropské unie, zvláště pro vzdělávací instituce, abychom jim pomohli maximálně tyto zdroje financování využít. Děkuji. Děkuji, Marian. Má někdo z komise uh, tomu něco? Ano, děkuji. Já se jmenuji Klaudia Černiloga, jsem z Evropské komise eh, ředitelství pro školství a kulturu a chci poděkovat eh, výboru a zpravodaji za přípravu tohoto stanoviska, které je velice stručné a přes výstižné. Já jsem ráda, že um, potřeba větších investic do vzdělávání je tam zmíněna, protože to je jedna z investic, které má vždy pozitivní výnosy. Také chci poděkovat za eh, zmínku um, eh, dovedností a zkušeností, které vedou k nejenom k lepší zaměstnanosti, ale také k větší autonomii mladých také souvisí se sociální inkluzí a rovnováhou mezi prací a osobním životem. E, chci vás informovat také, že v červenci v, bude spuštěna Aliance pro účinnost školství, které je zaměřeno na partnerství mezi eh, poskytovateli zaměstnání a eh, vzdělání, tak aby eh, mladí měli více pracovní, mohli získat více pracovních zkušeností. A dále děkuji za zdůraznění významu investic do učitelů, protože jim musíme pomoci mm, skytnout training, jelikož čelí neustále výzvám nových technologií, nových kompetencí, nových znalostí, na které se musí zaměřovat. Takže tak nějaké počáteční školení, eh, celoživotní vzdělávání je velmi důležité a hlavně musíme zachovat atraktivitu učitelské profese, protože to je profese, kterou budeme ještě dlouho potřebovat. Takže děkuji. Děkuji. A mm, vrátím slovo mně. Děkuji. A děkuji také za eh, všechny komentáře. Já jsem mm, se skutečně snažila dostatečně stručný, výstižný návrh, takže jsem ráda, že mm, se nám to daří také díky pozměňovacím návrhům. Jsem ráda, že pan Merkel je stínovým zpravodajem také ve výboru Kult, protože mm, bude velice dobrá spolupráce s hlavním příslušným výborem. Také ehm, budeme, budeme vést zajímavou diskusi o aktivním občanstvím a minoritách. Aktivní občanství je jeden z nejdůležitějších aspektů sociální inkluze. A pokud můžeme připravit mladé lidi, kteří jinak by eh, jim hrozilo, že vypadnou z systému a nebudou sociálně začleněni, O tom můžeme ještě diskutovat později, ale to tež eh, platí o minoritách, migrantech, postižených, mladých, kterým by se mělo pomoci na této cestě, aby eh, v životě dosáhli úspěchu v práci, na trhu zaměstnání. Marian Harking, děkuji také za zdůraznění mm, toho, že vzdělání by mělo být přístupné, ale i atraktivní. A to nejenom pro mladé lidi ze středních tříd, ale také pro ty, kteří příliš, jinak příliš neradi, nepříliš rádi chodí do školy a zůstávají ve škole. Také jste hovořila o půjčkách až eh, stipendiích, což je velmi důležité, protože od krize měla velký dopad na finanční možnosti rodin, no také škol. Ehm, pro komisi snažíme se zdůraznit zvýšenou úroveň investic, co může být eh, společná odpovědnost privátních i veřejných aktorů. To je tedy um, další otázka. Jsem přesvědčena, že to není mm, velká investice. Také jste zmínila autonomii mladých, která e, většinou není e, pokryta vzdělávacími potřebami. Je to jeden z hlavních cílů e, vzdělávání. A také vzdělávání učitelů. Pokud má, mm, probíhá dobré vzdělání učitelů, tak je to mnohem snazší. Takže děkuji za vaše připomínky a těším se na pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, Kinga. A už jste říkala, jaký je eh, harmonogram. Termín pro pozměňovací návrh je 13. čtvrtý ve 12 hodin mm, do 20. a 30. května zvláštní pozměňovacích návrhů, 19. června a 20. Mm, června přijetí návrhu. Můžeme přejít k dalšímu bodu, to je společná rozprava k bodu 16, nařízení o zdravotnických prostředcích a 17 zdravotnické prostředky i in vitro. Toto je první projednání legislativního návrhu ruského parlamentu a e, rady týkající se zdravotnických prostředků a zdravotnických diagnostických prostředků in vitro. Edite Estrela je zpravodajkům ve svém návrhu, předkládá 14 pozměňovacích návrhů k nařízení o zdravotnických e, prostředcích a 8 e, k in vitro diagnostickým zdravotnickým prostředkům. Paní Estrela, máte slovo. Děkuji. Eh, výbor, který eh, má toto eh, na starosti, je pro životní prostředí. Tady byl problém s těmi prsními implantáty, s těmi vadnými prsními implantáty. To se týkalo obrovského počtu žen, nejenom v Evropě. A toto vedlo k tomu, že spotřebitelé začali eh, pochybovat o bezpečnosti zdravotních prostředků, které se denodenně používají ve zdravotnictví. Je to téma opravdu velmi technické a eh, pravomoc výboru pro zaměstnanost a sociální věci je velmi omezená. Eh, co se týče otázky bezpečnosti zaměstnanců a uživatelů těchto zdravotnických prostředků. Cílem těchto návrhů je zaktualizovat platné směrnice a poskytnout odpověď a reakci na současný pokrok ve vědě a také zároveň rozptýlit obavy spotřebitelů ve světle posledních událostí pokud jde o ty prsní eh, implantáty. V úvodním ustanovení čísle 71 návrhu komise se hovoří o tom, že návrh tohoto nařízení spočívá v tom, že se poskytnou lepší eh, normy, pokud jde o bezpečnost a kvalitu zdravotnických eh, prostředků a že se zajistí bezpečnost pacientů, uživatelů a dalších osob příloze 1 se hovoří o základních požadavcích pro bezpečnost pro tyto zdravotnické prostředky a potom v bodě 8 přílohy 1 se hovoří explicitně o tom, že výrobní postupy budou navrženy takovým způsobem, aby se v té míře, pokud to bude možné, eh, sníží se riziko infekce pro pacienty a třetí osoby odstavec 11 stejné přílohy. Tam se hovoří o tom, že je potřeba omezit riziko eh, zranění pro uživatele a další osoby. Tyto eh, zdravotnické prostředky se používají v nemocnicích a mm, používají je eh, zdravotní, zdravotnický personál, ale také se používají doma či například ve věznicích, tedy i na jiných místech, tedy jiná prostředí. Mezi ohrožené osoby patří tedy pracovníci ve zdravotnictví, ale i pomocní pracovníci, jako například pracovníci prádelen, úklidu, ale také pacienti a široká veřejnost. Mm, bezpečnost a zdraví je eh, zmiňováno v několika bodech tohoto návrhu a je to zásadní součástí tohoto návrhu. Je důležité, aby tyto bezpečné zdravotnické prostředky přispěly k bezpečnějšímu pracovnímu prostředí. Tento cíl také umožňuje, že ta současná legislativa, která nyní platná, je dána do spojitosti eh, se směrnicí 2010-32 o bezpečnosti a zdraví Eh, na pracovišti a dát to do souladu s řeznými a bodnými předměty, které se používají také ve zdravotnictví. Týká se to tedy těch osob, které tento materiál používají. Je to počínaje náplastmi či eh, různým strojovým vybavením, které se používá pro pacienty, například různé eh, diagnostické přístroje in vitro, jsou zásadní pro eh, naše zdraví a pro život pacientů a s cílem, abychom zajistili, že tyto zdravotnické prostředky splňují normy pro bezpečnost pacientů, tak proto potřebujeme eh, jasnou legislativu, která bude transparentní a která bude zohledňovat eh, technologický pokrok v této oblasti. A to je eh, právě součástí návrhu komise. A toto je také zohledněno v návrzích výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a také tam byly zohledněny návrhy eh, našeho výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 25. Eh, a já se budu těšit na vaše příspěvky. Někteří z vás mi to už poslali, my to nyní analyzujeme a doufáme, že budeme schopni předložit kvalitní návrh, který odrazí eh, zájmy, které musí hájet náš výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Děkuji za pozornost. Okay. Děkuji vám. a následujeme Harkin. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní zpravodajce. Já naprosto souhlasím s tím, že zdraví a bezpečnost při práci jsou um, základním cílem tohoto návrhu. Souhlasím také s tím, že to nejsou jen doktoři a zdravotní sestry, ale i další poskytovatelé péče, a e, e, různí, různí e, asistenti a podporní zaměstnanci. Proto podporuji pozměňovací návrh 5 a 8, tedy ten postoj k němu. Dále z hlediska zdraví a bezpečnosti, tak paní zpravodajka také říká, že by zdravotníci měli požívat náležitou ochranu, ať už jsou to, je to vakcinace, nebo testování, nebo technologie, která zabraňuje zraněním eh, injekčními jehlami. Tady chci zmínit zvláště třináctku, opět eh, tyto návrhy podporuji. Mám jenom eh, otázku k pozměňovacímu návrhu 7, kde podle návrhu komise členské státy mezi sebou koordinují rozvoj standardizovaných internetových strukturovaných formulářů prohlášení závažných Eh, incidentů. A tady je návrh ze strany paní zpravodajky, aby členské státy měly i jiné formáty, jimiž by se ohlašovalo podezření ze závažných nežádoucích příhod. A když jsem si pročetla ten návrh, tak se mi zdá, že jeden z klíčových návrhů je zavedení ústřední databáze, která by integrovala různé elektronické systémy eh, s tím systémem eh, UID jednotné identifikace a tento systém by pak zpracovával veškeré příslušné údaje, takže jenom abych požádal, abych se chci zeptat, eh, co se tím vlastně míní, proč je potřeba mít ještě další systémy. Kromě toho se domnívám, že to nejsou jen pracovníci ve zdravotnictví a pacienti. ale také pečovatelé a další by měly být součástí té skupiny, která by měla ohlašovat incidenty na národní úrovni. Myslím, že je to skutečně stěžení, protože, jak bylo řečeno, tak jeden z důvodů, proč se zabýváme tímto návrhem, je právě v důsledku eh, toho eh, příslušného eh, skandálu, tak aby jakékoliv problémy, které se objeví na národní úrovni, aby byly tedy koordinované informace mezi členskými státy. A e, ještě jeden dotaz na komisi. To je otázka definice. Konkrétní. Záležitost nesouvisí to přímo s tou zprávou, ale definice z zdravotního z, uh, uh, definice zdravotnického prostředku. Když ta definice tady je uvedena, ale chci se zeptat, jestli do toho spadá třeba i invalidní vozík. Protože se hovoří o produktech, které jsou eh, vyráběny masově. Takže k tomu jsem se chtěla specificky zeptat. Děkuji, že eh, se nám tady podařilo zachytit tedy esenci toho eh, problému a těším se na další spolupráci. I have Děkuji, Marian. Da, nikdo další se nehlásí. Koho nemám na seznamu, takže můžu dát slovo komisi. Paní Spanu, ano. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji mm, poslancům, kteří na tom pracovali, především zpravodajce za zprávu, která řeší přesně to, co potřebujeme od tohoto výboru, protože velice si ceníme aspektů týkající se zdraví a bezpečnosti pracovníků. Samozřejmě to je eh, působnost tohoto výboru. Velice, jsme velice rádi, že jsme ji slyšeli nějaké vyjádření. Především si ceníme eh, to, tohoto, že to je první pří, poprvé, kdy, kdy se tím nějaký výbor zabývá, je to dobrý začátek. Z těch dvou návrhů vidíte, že celá koncepce, filozofie tohoto posíleného návrhu je podpořit zlepšení ochrany bezpečnosti a zdraví nejenom pacientů, ale také uživatelů zdravotnických prostředků. Velice vnímám prostřed, eh, připomínky zpravodajky a váženého kolegy, Eh, musí se to týkat všech, kteří používají zdravotnické prostředky. My podporujeme eh, ustanovení týkající se potřeby konzultovat profesionály a paci- združení eh, pacientů. Chci říci, že to už děláme, to vždy je součástí naší práce a rádi budeme uvažovat o tom, jak to rozšířit, jak zajistit, aby to bylo integrální součást těchto návrhů. Je to zásadní prvek rozhodování, jediný způsob, jak dělat cílenou legislativu, která je praktická a umožňuje zlepšit mm, bezpečný pacientů. Um, existuje podskupina pro koordinaci, která združuje eh, profesionály, zdravotnické pracovníky a pacienty. Co se týče profesní bezpečnosti. Povinnosti z evropské legislativy v oblasti zdravotních prostředků musí být respektována. S tím souhlasíme. Prověříme, eh, které jsou nejlepší právní cesty, jak zajistit, aby tomu tak bylo. Co se týče etických aspektů v kontextu klinického tření a studií. Jak víte, to je téma, které se široce projednává. Mm, komise eh, tento mm, návrh sladí s tím, mm, co rozhodne ehm, druhá legislativní ehm, část Jež, ještě než zodpovím na konkrétní otázky, tak chci e, říci, že potřebujeme vaši pomoc a podporu, abychom udělali pokrok v závěrech při uzavírání jednání o těchto návrzích. Jsme ve velice klíčové fázi. E, v tomto výboru slyším a čtu v dokumentu zpravodajky, jak důležité zajistit zdraví a bezpečnost, ochranu zdraví je to tedy v zájmu všech, abychom přijali toto, eh, tyto návrhy v tomto legislativním období. To chci využít příležitosti a požádat o vaši podporu v této věci. Abych se dostala k vaší otázce na definice. Definice jsou, je široká, eh, pokrývá oba prvky. Je to otázka, zda je to problém při eh, formulování a musím, je nutné zajistit, aby oba ty prvky byly součástí té definice zdravotních prostředků. Doufám, že toto to vyjasnilo. Mm, na další otázky ráda zodpovím. Děkuji zpravodajce za vynikající zprávu a těšíme se na další pozměňovací návrhy. Děkuji. Teď vrátím, vrátím slovo zpravodajce. Děkuji, paní předsedající. Chtěla bych poděkovat eh, paní Harkin za její podporu a za eh, všechny návrhy, které učinila během svého příspěvku. A tím se zdůraznily otázky, které já jsem zmínila v pozměňovacích návrzích. Pokud je o pozměňovací návrh číslo 7 nařízení, eh, o zdravotnických prostředcích. Podle tohoto pozměňovacího návrhu členské státy musí oznámit kompetentním orgánům podezření na závažné nežádoucí příhody. Ale ne všichni uživatelé a občané mají přístup k internetu. Jsme si vědomi toho, že také ty různé metody se v jednotlivých zemích různí. Takže když dojde eh, k nějaké reklamaci či k nějakému ohlášení, tak ten způsob je odlišný podávání těchto oznámení v různých zemích. A my chceme, aby se zachovaly ty tradiční způsoby eh, pro ohlašování podezření. Protože to, co navrhuje komise, Eh, spočívá ve strukturovaných formulářích, které budou na internetu. Eh, tedy standardizované internetové formuláře. Takže čím více možností eh, budeme mít pro to, aby občané mohli informovat o ohlašování podezřelých příhod, tak čím více, tím lépe. Pozměňovací návrh tedy číslo 7 o zdravotnických prostředcích pro Eh, diagnostiku in vitro. Hovořila o tom také komise. My víme, že je to obvyklé ze strany komise přistoupit ke konzultaci eh, asociací pacientů. Já si myslím, že není potřeba, aby se eh, tato združení zmiňovala. Takže, jak říkám, nemyslím si, že by bylo špatné to tady znovu zmínit, to, že se budou eh, konzultovat pacienti a Združení zdravotnických pracovníků. Já si myslím, že nic dalšího už dodat eh, nemusím. Chtěla bych eh, poděkovat všem těm, kteří dnes dopoledne se vyjádřili a kteří mi pomohli. Děkuji. Thank you, thank you. Děkuji, děkuji za vaši práci, děkuji za vaše příspěvky. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 25. dubna v pět odpoledne. Přijetí pak na výboru EMPL bude v červnu. Nyní se můžeme v pořadu jednání vrátit zpátky k bodu 6. A čeká nás diskuze o těch minimálních požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví před expozicí se spojených s fyzikálními činiteli. Paní Moran Chartier nás informuje o dohodě z 27. března dosažené s radou v prvním čtení. Takže paní Moran Chartier, dávám vám slovo. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Takže konečně trialog, s nímž můžeme být skutečně spokojeni. Neboť byl dotažen velmi rychle. Za jedno zasedání trialogu se nám podařilo dospět k dohodě. A předtím bylo pouze jedno koordinační zasedání. Takže já chci poděkovat všem politickým skupinám, protože jsem si vědoma toho, že kvalita námi odvedené práce polu se službami našeho výboru, jimž rovněž vřele děkuji, Čili naše práce v průběhu roku a půl, maximálně dvou let na tomto tématu, tak mezi všema politi- všemi politickými skupinami a spolu s uh, administrativou jsme díky eh, hlasování na výboru měli jasný mandát, za kterým všichni stáli a tudíž jsme dospěli jednotní na trialog jsme se dostavili eh, šest, po hlasování 6. prosince. Nová směrnice má napravit, eh, opravit tedy některé nedostatky z té, v té směrnici z roku 2004, která už neumožnila, neumožňovala eh, provádění některých lékařských zkoušek a e, zejména pokud jde o používání JRM, což by bylo tedy te- teoreticky katastrofální pro zdraví. Proto tady máme nové mezinárodně platné e, limity expozice, protože samozřejmě se počítá s mezinárodní harmonizací těchto norem. Naše nová směrnice umožňuje dočasné překročení, ovšem za výjimečných důvodů. Takže zdraví pracovníků, eh, kteří jsou v těchto elektromagnetických polích, je eh, bráno v potaz. Přijali jsme samozřejmě eh, příslušná opatření, která vedou k hodnocení rizika a potřebnému školení pracovníků ve věci těchto rizik, jimž mohou být pracovníci vystaveni. Naším novým cílem tudíž je vytvořit nové prostředí, a nové no, půdu k tomu, aby bylo možno eh, dále sledovat a zkoumat eh, dopady elektromagnetického pole a bránit eh, jejich negativním účinkům, tak abychom měli tedy Eh, skutečně nové informace. Hodnocení rizika může být zveřejněno, to je také nesmírně důležité. A směrnice neřeší dlouhodobé účinky, protože zatím nejsou známy. Ale z důvodu předběžné opatrnosti budeme v případě výskytu nějakých dlouhodobých efektů připraveni, budeme i hned informováni a tím pádem na základě toho pak budou představena nová legislativní opatření. Jsme nesmírně spokojeni, spokojeni protože všechny e, politické skupiny se shodly na tomto systému. Myslím, že jsme udělali maximum, aby tomu tak bylo. A navíc jsme byli skutečně neústupní, pokud jde o datum vstupu této nové směrnice v platnost, neboť se snažíme maximálně urychlit, eh, přiblížit datum transpozice. Počítalo se s tím, že by to bylo tři roky po vstupu směrnice v platnost, ta transpozice, a my jsme si přáli, aby 1. Eh, července 2016 bylo datum plné transpozice této směrnice do legislativy členských států. Za tímto účelem je eh, nesmírně důležité, abychom eh, náš postoj přijali co nejrychleji. To znamená, že Evropský parlament by měl hlasovat o svém postoji již v, na červnové plenárce eh, letošního roku. Všechna administrativní opatření byla tedy přijata, Stanovisko Evropského parlamentu bude pak přijato radou s tím cílem, aby tato směrnice byla spolupodepsána eh, naším kolegislátorem. A znamená to tedy to, že naše dnešní rozprava má za cíl připravit hlasování dnešního odpoledne o tomto návrhu že jsou nová ustanovení článku například 70. Dnes odpoledne budeme hlasovat na základě tedy těch eh, pokynů a informací, které jsem vám sdělila. Děkuji, Elizabet. A na, následuje pan... Děkuji, paní předsedající jménem eh, kolegyně, která je eh, nyní na trialogu, tak já bych chtěl její jménem poblahopřát eh, Elizabeth za velmi objektivní práci a také za ochotu pracovat v této oblasti, která nás dovedla až tomu úspěchu na včerejším trialogu. Toto bylo možné díky tomu, že paní zpravodajka byla schopna připravit velmi vyváženou odpověď, kde byly zohledněny všechny eh, perspektivy. To je velmi důležité v rámci legislativní práce, protože je potřeba zohlednit všechny eh, legitimní zájmy a je potřeba nalézt rovnováhu. To byl opravdu obrovský úspěch. Je to výsledkem dialogu, Eh, demokratického dialogu mezi všemi politickými skupinami. Každá politická skupina eh, předložila svůj návrh a přispěla svou troškou do mlína. Ten text je opravdu velmi eh, solidní a bylo to vedeno velmi pevnou rukou, protože to téma je opravdu velmi důležité. Potřebujeme mít eh, konkrétní lhuty, přesné transpozice a právě tyto vlastnosti vedou k tomu, že eh, dnes odpoledne moje politická skupina, skupina bude hlasovat pro a to samozřejmě zcela bez pochyby a v souladu s novým eh, postupem já doufám, že to pokročí a že v roce 2016 to vstoupí v platnost, takže ještě jednou vám blahopřeji a Elizabet opravdu děkujeme, eh, bylo to opravdu velmi rozumné. Děkuji. Thank Děkuji. Následuje paní Harkin. Děkuji vám. Děkuji. Také já chci poděkovat eh, pozděň eh, zpravodaji za tento návrh. Ehm, souhlasím, že eh, to bylo také demokratický postup. Zpravodaj bránila ehm, stanovisko parlamentu především otázku dlouhodobého dopadu a příslušných výjimek, současně eh, při zajištění ochrany zdraví všech pracujících. Co se týče data transponování, tak um, dosáhla kompromisu a byla to tvrdá práce, vyžadovala velkou vynalézavost a rozhodnost. A já mohu říci jenom, že zpravodajek odvedla vynikající práci, takže eh, děkujeme. Okay. Um, I give the back... Dobře, takže vracím slovo paní Nošetě. Děkuji vám. Já chci poděkovat všem kolegům, kteří se až dosud vyjádřili. Dlužno říci, že je to pracovní skupina, která pracovala velmi dobře, protože stínoví zpravodajové byli velmi chápaví, otevření a e, velmi ochotní. Děkuji tudíž paní Karimě Deli, Giorgio Tusasi, paní McIntyre. Nikdy se nám nepodařilo odvést eh, naší práci bez otevřenosti všech zpravodajů. To by nebylo možné. A také sekretariát nám hodně pomohl. Hodně nám pomohl, pokud jde o, po, pomohla různá vyjasnění ze strany expertů, abychom eh, skutečně pochopili problematiku. Čili celkově řečeno máme vyvážený text, vždy jsme se snažili sdílet maximum informací, nikdo si nenechával nic pro sebe, všechno bylo vždycky na stole. A teď v této fázi práce myslím, že můžeme být všichni hrdí, neboť jsme získali tedy všechno, co jsme chtěli, pokud jde o harmonogram informování pracovníků, dodržování norm na ochranu zdraví a také pokud jde o výjimky. Děkuji vám všem a já doufám, že budeme mít dnes odpoledne tedy velmi eh, příjemné hladké hlasování. Thank you so much. Um, like you said... Děkuji, budeme hlasovat dnes odpoledne na výboru. Takže můžeme pokračovat k dalšímu bodu programu a to je bod 14. Spravodaj pan Dolčiš dorazil. Můžete hovořit o inovacích pro udržitelný růst, biohospodářství pro Evropu. Máme 27 pozměňovacích návrhů a dávám slovo panu Deutsch. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, először is eh, köszönöm a lehetőséget, hogy eh, a költségvetési ellenőrzés. Děkuji, paní předsedající, a děkuji za tuto možnost. Ve výboru pro eh, rozpočet se mělo hlasovat a proto vám děkuji, že jste eh, změnila eh, tento pořad jednání a přesunula můj bod. Chtěl bych se s vámi eh, podělit o několik názorů, které souvisí s těmito 27 pozměňovacími návrhy. Je faktem, To dobře, takže výborem, který je proto kompetentní, výbor pro uh, životní prostředí a bezpečnost práce. A zde se jedná o otázku biohospodářství a otázku růstu. Podle mého názoru my jsme se pouze zaměřili na zásadní význam, který má biohospodářství eh, v oblasti eh, Eh, zaměstnavatelnosti, také snížit závislost na fosilních palivech a také jsme se zaměřili na lepší eh, využití zdrojů a také vůbec na environmentální otázku obecně. Ehm, mm, kolegové z, pracovních, eh, pardon, z politických skupin předložili několik návrhů. Nejvíce se hovořilo nebo prohloubilo to, o čem jsem já hovořil, to je tedy koordinace se strategií Evropa 2020 a také důležitost eh, potenciálu růstu eh, biohospodářství v rámci výzkumu a vývoje, potom také, jak už jsem řekl, snížit eh, závislost na fosilních palivech a potom další pozměňovací návrhy, které předložili kolegové, se týkají jiných eh, otázek, které se eh, trošku odchylují od mých názorů. To, že výroba nových eh, druhů paliv, že by to mělo pocházet z odpadů z potravinářského eh, průmyslu, tedy to, co potravinářský průmysl nevyužije, to je další myšlenka. Potom také potenciál pro zaměstnanost mladých. Také se v několika pozměňovacích návrzích eh, hovoří o významu toho, že je potřeba dále pokračovat ve výzkumu toho, že biohospodářství bude mít pouze pozitivní dopady protože rozvoj biohospodářství nemůže vést ke snížení biodiverzity, ani to nemůže vést eh, k újmě pro životní prostředí. Jeden pozměňovací návrh od kolegy hovoří o tom, že je důležité zmínit eh, Evropský sociální fond tam, kde se hovoří o celoživotním vzdělávání. A v tomto smyslu frakce vítá to, že Evropský sociální fond bude 25 veškerých fondů. Pokud je o těch 25 tak bych chtěl říci, že je potřeba také poskytnout dostatečnou flexibilitu v rámci členských států, protože je potřeba vytvořit pracovní místa a růst. A toto vytváření se nebude zakládat pouze na školení. Samozřejmě to školení k tomu přispívá, nebo to vzdělávání, ale je potřeba také disponovat dostatečnou infrastrukturou. A že e, fondy pro e, regionální rozvoj musí také přispět k tomuto cíli. Většina pozměňovacích návrhů se ubírají tím e, směrem, se kterým mohu než souhlasit. A v těch ostatních případech eh, skontaktujeme kolegy a jejich spolupracovníky v případě, eh, že by se mohlo eh, tam dospět ještě k nějaké změně. Děkuji. Pan Sarkas. Eh, děkuji, paní předsedající. Eh, my se velmi blížíme těm myšlenkám, které hájí pan Tamás Deutsch, můj kolega Papadopoulo a jiní eh, socialisté předložili 15 eh, pozměňovacích návrhů. Eh, cílem těchto pozměňovacích návrhů je zlepšit a podpořit některé ty argumenty pro to, aby ta zpráva byla vyvážená. My si myslíme, že na biohospodářství musíme nahlížet jako na proces, kde je potřeba zohlednit vědecký, technický vývoj, také otázku obchodní, ale nesmíme zapomenout na eh, zaměstnance a na všechny ty na všechna ta společenství, kterých se tyto změny týkají. Vždy, když dochází k nějakým změnám, tak jsou vítězové i poražení. Nemůžeme mít na zřeteli pouze trh. Musíme také rozdělit eh, všechny ty náklady mezi eh, jednotlivé aktéry. Já bych chtěl se přidat tomu, co řekl pan Baros v roce 2001, a to, že eh, růst a ekologizace musí jít ruku v ruce. My říkáme, že musíme mít ještě zde sociální pilíř. Nejenom kvůli sociální spravedlnosti, ale proto, abychom dospěli k dobrému výsledku v rámci této hospodářské změny. My si myslíme, že dialog, eh, sociální konzultace, sociální partneři. Veškerý tento proces se musí eh, činit eh, způsobem aktivním. Je to jediná cesta k úspěchu, abychom nalezli nejlepší podmínky. My si myslíme, že v rámci biohospodářství nesmíme zapomenout na to, že některé procesy e, můžou mít také dopad na bezpečnost a zdraví pracovníků. Například u nás e, doma e, ve Španělsku se staví termosolární závod a samozřejmě tam vyvstaly potřeby nových požadavků na bezpečnost práce. Pane Dojči, je důležité, abychom využili tyto eh, změny a zvýšit eh, kapacity lidského kapitálu. To je ten eh, nejstrategičtější zdroj pro EU. Všechno, co se týká celoživotního vzdělávání, inovací, to všechno přispěje ke zlepšení situace společnosti. Já si myslím, že s tím nebudou nějaké velké problémy a že naše pozměňovací návrhy chtějí přispět k tomu, aby ten růst byl zelenější a poprvé, aby se do evropské politiky začlenili nejenom škrty a úspory, ale také Eh, cíl nalézt nové řešení, ale také při využití práce, která bude důstojná a také zohlednit sociální pilíř a sociální ekonomiku, která je vlastní EU. Harkin. Paní Harkin. Thank you. Děkuji. Uh, můj kolega je v jiném výboru, takže mě požádala bych za něho přečetla několik připomínek této zprávě. Uh, Především se poděkovat zpravodaji a e, kolegům za pozměňovací návrhy. Souhlasíme s tím, s většinou těch pozměňovacích návrhů a je jasné, že si musíme uvědomit, jak vysoký je potenciál tohoto sektoru pro udrželná pracovní místa. Avšak ne, nesouhlasíme s návrhem 8. Souhlasíme s první částí, s potřebou rozvoje dovedností. Uh, to souvisí s profesním vzděláváním a jeho podporou, jak ukázal ve svém pozměňovacím návrhu o učňovském školství. Nicméně informace a konsultace z pracujících před eh, restrukturalizací. Podle pana Beniena eh, toto sem nepatří, takže toto nepodpoří. Také se chce zeptat na návrh 15 paní Popadopoulos. Tam je nějaký rozpor v tom, kolik pracovních míst bylo vytvořeno v rámci Horizon 2020. Možná by tam mohla být specifický odkaz na eh, to, aby se, vyjasnilo, aby se to vyjasnilo. Ještě jednou chci poděkovat zpravodaji a těší se na konstruktivní dialog. Děkuji a nyní dám slovo komisi Pan Dut. Děkuji. Komise vítá zájem parlamentu o strategii pro bioekonomiku a mm, podporu parlamentu. A s tím souvisí samozřejmě účast tohoto výboru. Ehm, sociální ehm, sféra a zaměstnanost hraje v tomto, této strategii klíčovou úlohu. Věci, které jsou zmíněny v tom návrhu, já pozměňovací návrhy již představují nedílnou součást procesu implementace této strategie. Komise sdílí vizi tohoto výboru, že bioekonomika může a měla by významně přispět k no- vytváření nových pracovních míst a ekonomického růstu v venkovských a pobřežních oblastech. Také souhlasíme s tím, že investice do nových znalostí na různých úrovních jsou klíčové, aby se realizoval potenciál této části ekonomiky. Oceňujeme mnoho nápadů, námětů, včetně Eh, těch, které jsou prezentovány v pozměňovacích návrzích, ale nechceme k tomu eh, předložit žádný komentář v tuto chvíli. Co se týče pozměňovacích, eh, co se týče pracovních míst v rámci Horizontu 2020, my mm, se vrát, vrát, poskytneme sekretariátu výboru písemně nějaké doplňkové informace, pokud se to bude přát. Hm, děkuji. A vrátím slovo zpravodaje pan Deutsch. Děkuji. Paní předsedající, děkuji také všem kolegům za všechny ty zajímavé názory. Já bych chtěl potvrdit to, co zde zaznělo. Kolegové, kteří předložili pozměňovací návrhy, se zdají být zajedno v té zásadní otázce a v těch základních myšlenkách, které jsou v návrhu stanoviska. Vzhledem k tomu, že nás čas tlačí, tak nechci tyto hlavní myšlenky zde opakovat. Ale myslím si, že ty rozdíly se týkají spíše určitých otázek upřesnění v rámci pozměňovacích návrhů, ale že tyto upřesňující věci nepovedou k tomu, že by neexistoval konsensus eh, při hlasování. A proto si myslím, že eh, přispějeme ke zlepšení strategie pro biohospodářství v EU. Thank you, Mr. Děkuji. Pane Dojč, budeme o tom hlasovat ve výboru pro zaměstnanost 7. května. A nyní můžeme přejít dál k bodu 19 na pořadu jednání. Je to o jednání s radou o ESF, Evropském sociálním fondu. A já rovnou dávám slovo paní Moran Šartie, která je naší navrhovatelkou k této zprávě. Děkuji, paní předsedkyně. Vyjednávání v trialogu o ESF jsou mnohem delší než ta, o kterých jsem hovořila v souvislosti s elektromagnetickými poli. A tady opravdu to vyžaduje hodně odvahy k tomu, abychom si eh, dokázali stát na svém. Vyjednávání jsou těžká. Měli jsme 15. zasedání trialogu. Včera pozdě večer, neli v noci. Chci vám připomenout, že minulý týden se konalo 14. zasedání trialogu, které bylo přerušeno parlamentem. Parlament opustil sál Vzhledem k tomu, jak s námi rada zacházela, protože rada naprosto nerespektuje naší parlamentní roli spolurozhodovacího legislativního orgánu. Já se domnívám, že v tomto případě ze strukturálního hlediska si zatím rada neuvědomila, že od Lisabonské smlouvy, jsme spolulegislativním spolurozhodujícím orgánem. A ve, na 14. trialogu rada spochybnila předchozí diskuze to, na čem jsme se dohodli za kyperského předsednictví. Což je naprosto nesnesitelné a nepřijatelné. Proto jsme požádali o trialog na vysoké úrovni, abychom pře- se skutečně vymanili ze eh, zajetí toho jaksi vyjednávacího týmu, s kterým jsme měli co dojednávání, protože rada nejenom, že nedodržela, nedodržovala spolurozhodání, ale navíc to bylo asymetrické. To znamená, že my na úrovni parlamentu jsme tam všechny politické skupiny díky hlasování našeho eh, výboru máme jasný politický mandát. A kdo je naproti nám, naším protižkem? Jsou to nějací e, úředníci bez politického mandátu, kteří jenom čekají na dokončení všech e, vyjednávání o celém textu, aby e, to pak předložili členským státům. Takhle to nejde. Pervans Bereš, naše předsedkyně, přičemž eh, zdůraznuju, že všechny politické skupiny tady eh, skutečně byly na jedné lodi. Tak Pervans Bereš po přerušení jednání hovořila telefonicky s vyslancem Montgomerym a požádala o trialog na vysoké úrovni kde by byl skutečný vyjednávací eh, tým eh, Regi, Empli a eh, příslušní vyslanci, protože jinak není možné dál pokračovat. V podstatě jsme skutečně nic nevyjednali, jenom jsme si zopakovali vyjednávací pozice. Protože pokud neexistuje všeobecná dohoda, nelze dál pokročit. Třeba k článku 4, kde, který se týká, týká skutečně jádra věci, ze těch nejcitlivějších otázek nebo nejcitlivější otázky, která nám leží na srdci, a to je těch 25 eh, fondů soudržnosti na sociální fond. Požadovali jsme roadmap, A pokud jde o ta noční vyjednávání, tak my jsme předložili celý výčet těch pozměňovacích návrhů, které zatím byly problematické. Abychom si to schrnuli, tak tu bylo pět bodů, které byly nesmírně citlivé. První byl vůbec nadpis. My jsme se totiž shodli na návrhu předloženém komisí, nikoliv na tom návrhu, eh, na kterém trvala rada. Dále pozměňovací návrh 40, který se týkal dlouhodobého kvalitního zaměstnání, což odpovídá eh, pokynům eh, pro strategie 2020. Dále 54 o aktivním začlenování, 59 o e, který se týkal rovnosti pohlaví, a dále o sociálním partnerství, kdy se zdálo, že rada vůbec neví, co to znamená. Sociální podnikání. Byli jsme skutečně šokováni, ze strany rady to skutečně hraničilo s klamáním. Nebyla to jenom zlá vůle, ale eh, opravdu některé údaje byly obraceny na ruby podle toho, jak se jim to hodilo, jen aby tím něco dokázali. V podstatě skutečně už úplná lež. Proto říkám, že jsme vedli velmi tvrdá jednání Děkuji všem stínovým zpravodajům, zpravodajkám, kteří byli nesmírně konstruktivní. Zvláště paní Kinga, která je tu v našem středu. Byla navržena ta nová formulace toho eh, nadpisu tedy pro aktivní inkluzi, protože my chceme aktivní začlenování všech osob komise říká aktivní začlenování, zatímco rada navrhla aktivní začlenování zejména s cílem rozvoje zaměstna, zaměstnatelnosti. Zatím vidíme, že rada členských států nechce začlenování všech osob. Chce se zaměřit pouze na to, aby vrátila nezaměstnané do práce. Čili je to celé pouze v rámci boje proti nezaměstnanosti, ale to nebyla naše politická vize. Takže díky nové politické formulaci, jestli vás to zajímá, tak eh, vám ji mohu sdělit, tak se nám podařilo eh, jak si uvolnit tento bod a tím pádem i všechny ostatní. For your work, um, the next uh, Kinga. King, paní Kinga. Very much. Uh, Elizabeth described it very well and summarized it very well. Myslím, že Elizabeth to popsala velmi dobře. Je to proces pomalý a postupný. Asi jste zmínili také, že jsme tedy spolu seděli až do půlnoci, ještě v ještě o půlnoci jsme tam byli, protože jsme si přáli nějaký pozitivní výsledek či výstup. Ale myslím si, že zásadní otázkou je, jaký bude ten, to procento z ESF. Myslím, že tady se musíme opravdu sjednotit, musíme držet jednotu, protože má, jsme eh, opravdu přesvědčeni, že pokud nestanovíme podíl ESF, tak se to vytratí na úrovni členských států existuje velmi silný odpor. Snažili jsme se zajistit vys- zasedání na vysoké úrovni s příslušným ministrem a komisařem Andorem a Hánem. protože právě ten, to CPR a podíl e SF je eh, def, definováno v rámci této politiky, takže jsme se chtěli dohodnout Eh, na co nejvyšší úrovni. Zároveň mm, pracujeme na podrobnostech a na různých cílech. To částečně jsme pokročili včera, ale opravdu s radou se nejedná lehko. Včera jsem vedla ještě další dialog v Libe ne všechny trialogy jsou tak těžké jako tento. Takže zůstaňme optimističtí, možná se to pak usnadní nebo nějak rozvolní, až bude dosaženo té schůzky, schůzky na uh, nejvyšší úrovni. Děkuji. Teď přejít. přeji, chcete to ještě uh, zopakovat, nebo můžeme přejít dál? Já jsem si naprosto vědoma toho, že diskuze o 25% fondů soudržnosti, které by byly jednoznačně vyčleněny na ESF, to bude tvrdá, tvrdá bitva, tvrdý boj. Ale musíme zajistit dodržování této, tohoto minimálního, minimálního poměru, protože jinak sociální Evropa je naprosto spochybněna členskými státy. Myslím si, že v našem vyjednávacím týmu nemáme stínového zpravodaje, který by byl ochoten v této věci ustoupit. Yes, that's true. Okay. <laughs> Thank you so much. Ano, to je pravda. Děkuji. Přejdeme k dalšímu bodu programu a to je bod 20. Jednání eh, s radou o hledně Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a Háken je zpravodajka a dám slovo Marian. Děkuji paní předsedkyně. Toto bude velice stručná diskuse, protože již proběhl první trialog ve Štrasburku minulý týden s radou a komisí, ale nebyli jsme schopni dosáhnout žádného velkého pokroku, protože ehm, v radě stále existuje blokovací menšina a je tady celá řada otázek, ve kterých není schoda. Příští eh, schůze Koreperu bude 2. 5. a uvidíme, zda dojde k nějakému pokroku. Je to velice frustrující, protože to bylo schváleno jako součást MFF, ale nebyl dosažen žádný pokrok. Tři věci, které ještě jsou otevřené, je, jsou, je krizové kritérium, totiž působnost toho nařízení, dále kofinancování a za třetí definice pracujícího Je to tedy frustrující, protože nebylo dosaženo podstatného pokroku vůbec. Proběhla neformální diskuse po jednání s poschůzkou s komisí a ty mají určité obavy e, z toho, že nebylo dosaženo pokroku a rozkožbáně sdílí naše znepokojení a nic dalšího v podstatě nemohu říct. Musím čekat do druhého pátý a uvidíme. Zajímalo by mě, zda kolegové mají nějaké nápady k tomuto, ale doposud tedy se čeká, aniž bychom věděli, na co vůbec čekáme. Děkuji. Někdo se k tomu chce eh, ještě vrátit? Ne. Takže Marien, děkuji za eh, tvoji práci a můžeme při... No, tak to už máme hotovo. No, jsme skončili. Tak si dáme tedy pauzu až do odpoledne. Děkuji vám.